nedostatky v potravinovém řetězci v souvislosti s nedávnou problematikou koňského masa. Chci vám eh, připomenout, že není možné podávat modré karty. Jedná se o prohlášení komise a předávám slovo hned na úvod panu Borgovi jménem komise. Pane Borgu, máte slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v nedávných týdnech jsem se obracel na Zemědělský výbor Evropského parlamentu a na výbor eh, pro životní prostředí. Na, eh, to bylo 20. 28. února ohledně objevení horského masa, které bylo označeno jako eh, hovězí v některých zpracovaných potravinářských produktech v několika členských státech. Jsem velice rád, že vám nyní mohu říci, jaká opatření jsme přijali a chceme přijmout. Chtěl bych zde zdůraznit, což je měsíc po původním odhalení, situace vypadá tak, že tento skandál eh, nepoškozuje eh, zdraví spotřebitelů. To je tedy to, co víme do posud. Samozřejmě mohu říci a budu ještě hovořit o tom, že provádíme další zdravotní inspekce takže tento skandál, eh, třeba že je seriózní, je to závažná věc, eh, zatím neohrožuje veřejné zdraví nebo bezpečnost potravin. Takže se jedná o podvodné značení, nikoli o otázku bezpečnosti. Jak víte, eh, aktéři v obchodu s potravinami Eh, jsou zodpovědní za to, aby plnili eh, zákony a právní normy eh, evropské úrovně, zatímco členské státy jsou zodpovědny za každodenní prosazování legislativy EU. Je tedy zodpovědností členských států kontrolovat, zda výrobky nepůsobí nějaké riziko a zda splňují právní požadavky. Eh, máme tu notifikace prostřednictvím eh, potravinářského veterinárního úřadu komise, na které se obrácejí členské státy. Stávající skandál eh, při zjištění koňského masa, značeného jako hovězí, byl sdělen členským státům okamžitě prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Co tedy činíme? Náš, eh, naše možnost vystupovatelnosti fungovala dobře. Umožnilo to členským státům zjistit, kdo co udělal, kde a kdy. Všechny členské státy nyní provádějí dohodnuté testování DNA na koňské maso v hovězích produktech a testují také, zda v, hor- v koňském mase se vyskytuje fenylbutazon, eh, a to na základě doporučení členských států, které bylo přijato komisí 19. února, kdy tedy britské orgány varovaly poprvé. 13. února eh, se již sešly členské státy, které hovořily o této záležitosti. 15. února přišlo doporučení ustálého eh, výboru eh, pro potravinový řetězec a členské státy se zhodly, že přijmou toto opatření 19. února. Tyto testy budou pokračovat ještě v průběhu března. Členské státy budou informovat komisi okamžitě, když zjistí pozitivní výsledky a budou poskytovat eh, přehled výsledků až do 15. dubna a následně eh, bude připravena zpráva. Když vypukla tato krize, hned jsem eh, řekl, že abychom znovu získali důvěryhodnost, není zapotřebí provádět jen inspekce, ale je zapotřebí dosáhnout toho, že eh, výsledky, mm, toho, aby výsledky byly dobré. Eh, vyšetřování je ehm, eh, šetřeno Europolem a členské státy byly plně informovány o tom, jak postupovat dál a mají také informovat Europol, jejich kontaktní body. Chtěl bych zdůraznit, že jedině ta nejstriktnější a plná transparentnost může napravit eh, nedostatek eh, důvěry spotřebu, která, eh, která, který takto vznikl. Podívejme se na to ze široka, protože problém spočívá v implementaci legislativy, nikoli v legislativě samotné. Jak to mu bývá u takovýchto skandálů, krizí anebo ohrožení způsobených potravinami. Je zapotřebí, abychom se ponaučili a abychom přijali patřičné změny na základě zkušeností. A tento skandal s koňským masem nebude žádnou eh, výjimkou. Veřejnost a její důvěra eh, byly otřeseny je zapotřebí, abychom využívali efektivní nástroje, které máme k dispozici, abychom analyzovali bez eh, váhání data a reagovali rychle. Komise zvažuje posílení pravidel a kontroly ve třech oblastech. Oblasti sankcí, na úrovni kontrol a e, značení původu. Za prvé, význam správných kontrol a e, odrazujících sankcí, aby byla prosazována legislativa. Zastávající směrnice jediný požadavek pro členské státy je přijímat e, vhodná opatření a sankce. Následující návrh se zaměřuje na to, abychom revidovali pravidla oficiálních kontrol e, v zemědělsko-potravinářském řetězci, tak, aby členské státy stanovily finanční sankce zaměřené na záměrné porušení e, pravidel v potravinářském e, řetězci. Eh, tyto sankce by byly stanoveny na takové úrovni, eh, která by znamenala eh, finanční ztrátu. Jinými slovy, Eh, jen když eh, případnou sankcí daný subjekt ztratí víc, než kolik by získal prodejem takovéto potraviny, bude mít takováto sankce eh, smysl. Za druhé, je zapotřebí více oficiálních kontrol, aby zde byla možnost nejen pro komisi vyžadovat od členských států, aby implementovali koordinované kontrolní plány v určité omezeném časovém horizontu, aby zajistili že budou, budou zjištěny případné nedostatky, ale také, aby vznikly trvalé eh, požadavky specifické kontroly také pro nově identifikovaná rizika. To, co může komise učinit i v tomto skandálu, je, že za, eh, za třetí, že bude eh, kontrola země původu. Zatím to máme pravidla, která nejsou, eh, nejsou právně eh, závazná. A teď se vrátím k tomu třetímu bodu. Některé členské státy žádají eh, o povinnou povinné značení země původu. Veřejně musím říci, že tato záležitost přímo nesouvisí se skandálem. Skandál by vypukl, i kdybychom měli značení země původu ale stále vyšší počet členských států chce využít této příležitosti k tomu, aby se zavedlo povinné značení země původu nejen pro čerstvé hovězí, čerstvé masné produkty, ale také pro zpracované potraviny. Evropská legislativa do konce roku eh, eh, se musí tímto zabývat. To je úkol pro Evropskou komisi do konce roku tedy tento úkol musí být splněn. A já se budu snažit, abychom eh, uveřejnění této zprávy urychlili a aby byla k dispozici již na začátku podzimu. Tato zpráva ze strany komise se musí zabývat právě eh, značením eh, masa. A je tedy nezbytné, aby tam bylo eh, povinné značení původu naše zpráva se bude zabývat tím, že je zapotřebí ehm, informovat spotřebitele a budeme se zabývat možnými pozitivními dopady, eh, možnými náklady. A dámy a panové, paní předsedkyně, ehm, mohu říci, že i kdybychom teď měli eh, i kdybychom ehm, měli zde toto etiketování, nemohli bychom předejít onomu skandálu s, horský, eh, s koňským masem. Nicméně budu se snažit, aby to zpráva vyšla co možná nejdříve a budu vás informovat o dalším vývoji. Důvěra veřejnosti je velice zranitelná, eh, zranitelný pojem a proto naléháme na členské státy, aby posílili eh, svou aktivitu ve vyšetřování tohoto skandálu, aby eh, byly vedeny eh, trestně eh, právní vyšetřování, abychom získali více informací, tak abychom získali fakta, celý obrázek situace, co možná nejdříve. A zde samozřejmě to závisí na úrovni pomoci strany členských států. Samozřejmě připomínám, že zapotřebí, abychom se ponaučili z tohoto skandálu a chci vás, chci vás ujistit, že se budeme snažit posílit důvěru spotřebitelů co možná nejdříve. Neznamená to, že bychom se nemohli ponaučit z krizí, eh, ať už minulých či současných, a nikdy bychom neměli usnout na vavřínech. Skutečnost, že máme jeden z nejlepších systémů bezpečnosti potravin, ještě neznamená, eh, že bychom měli eh, nějak polevit a chci vás eh, o, to, eh, o tom ujistit, stejně jako jistí členské státy. Děkuji vám, pane komisaři, předám slovo za politické skupiny, nejdříve panu Zébrovi na tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaře, já sdílím váš názor, když říkáte, že máme jeden z nejlepších eh, právních systémů v oblasti potravin z celosvětového hlediska. Nicméně je fakt, že v posledních letech se neustále objevovaly závažné potravinové skandály a i tento skandál ukazuje, jak velký politický rozměr a závažnost eh, skandálů je v této oblasti. Nejde o to dělat jenom drobné změny. Jde o to zkoumat, a já doufám, že komise to není ve své zprávě dělá, jde tedy o to zkoumat, co je třeba zlepšit. Myslím si, že by nyní nebylo moudré říci, je to v kompetenci členských eh, států, by kontrolovali, my děláme zásadní právní úpravy. Já si myslím, že na evropské úrovni a zvláště komise, která nese zvláštní odpovědnost za fungování sektoru, že zde je to důležité, abychom jednali i my a přišli jsme o velkou ztrátu důvěry spotřebitelů. To je ten zásadní problém, který nyní máme a nastolit opět tuto důvěru bude velmi složité a také drahé. První krok, který uzna, eh, uvádíte, je třeba vyšetřovat. Ano, eh, byly tam různé kriminální živly, nejde tomu zabránit. Tomu máte pravdu. Ale měli bychom také zvážit, jaký kontrolní systém bychom mohli zavést tak, aby to bylo potenciálně hospodářsky nezajímavé dělat takové věci. A myslím si, že zde by se Eh, komise měla sednout s několika matematiky a spočítat si, jak drahé by to bylo provádět namátkové kontroly a jejich počet tu a tam někde zvýšit, tak abychom měli eh, účinný systém kontrol. A to je výzva pro komisi, aby zde Eh, vytvořila požadavky. Dále je třeba proskoumat trestní sazby v této oblasti v jednotlivých eh, státech. Některé jsou velmi laxní, jiné velmi přísné. Mělo by se to upravit tak, aby po celé Evropě to vypadalo schodně. Máme problém s tlumočením? Dobře, tak to je smůla. Už můžete pokračovat, pane Jak už jsem řekl, je důležité, abychom vybudovali kontrolní systém, zjistit, kdo je zodpovědný a nastolit důvěru spotřebitelů. Komise nyní vypracovává zprávu a to bude určitě ten základ, na kterém bychom měli stavět. Domnívám se, že požadavek označovat původ, eh, původ eh, kde jsou zvířata vykrmována, kde se dostávají na jatka, kde vstupují do potravinového řetězce, že to je důležité a pomáhá to spotřebiteli, aby se rozhodl. A právě v oblasti potravin je velmi nebezpečné, když panuje e, ta mentalita, že to, co je levné, to je úžasné, protože to vede ke snižování kvality. Já si myslím, že by mělo být v zájmu Evropy, Evropské komise, ale samozřejmě i parlamentu a rady, abychom zde zavedli pokud možno vysoké standardy, abychom měli pokud možno co nejvíce bezpečné potraviny na stole a abychom je mohli dát na stůl našim spotřebitelům takové bezpečné a správně označené potraviny, tak jak si to spotřebitelé přejí. Děkuji. Děkujeme, pane Zebre. Jako další paní McEwen, dvě minuty. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Um, pane komisaři, vítám většinu z toho, co jste dnes ráno řekl, zejména uh, co jste řekl o urychlení studie o značení uh, masa ve zpracovaných potravinách. Vy jste řekl, že to nebyl důvod krize, jistě, že ne, ale když parlament hlasoval Eh, proto před dvěma roky, eh, tak eh, jsme chtěli, aby podniky převzaly odpovědnost za vlastní potravinový řetězec, aby jej pochopil a aby je značil, tak aby nepředával černého Petra někomu jinému je eh, eh, nutno zajistit, aby potravinový řetězec eh, se nevyvíjel svévolně a je zde také příliš mnoho prostředníků v rámci potravinového řetězce a my jsme již ztratili úplnou kontrolu nad ním od farmy až po talíř. Musíme to vnímat velmi vážně. Komise a rada řekly, že by to bylo příliš drahé značení původu, ale kolik nyní vydali vlády a podniky od eh, propuknutí tohoto skandálu s koninou. Komise také říkala, že eh, systém je eh, v zásadě zdravý, solidní, ale většina lidí mi řekli, že změny z roku 2006 v důsledku zákonu o hygieně masa vedly k celé řadě omezujících opatření a každým to znamená, že nedocházelo k pravidelným inspekcím, pouze jsme je avizovali, prohlašovali a e, došlo k inspekcím pouze e, v e, podnicích zpracovávajících maso. Chtěla bych vědět od vás, pane komisaři, co bude v onom přeskumu o hygieně masa, protože v britské studii se například říká, že chcete navrhnout další samoregulaci eh, pro průmysl. To znamená, že předáte průmyslu ještě více odpovědnosti, jak mohou pak mít spotřebitelé důvěru. Očekáváme od vás, že zajistíte, abychom neopakovali eh, chyby minulosti. Děkuji, nyní má slovo pan Davis dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, jeden z mých prvních aktů, co by člen parlamentu před 14 eh, lety, eh, to eh, bylo řešení jiného sporu, a sice hm, sporu týkajícího se hovězího masa v mém hm, domovském regionu v Kambrii. Členské státy tenkrát měly být hm, vlastně povzbuzení v tom, tom, aby eh, zasahovali sami. Já jsem říkal, že komise nemá vlastní policii a eh, nemůže eh, jednat na všech frontách. My potřebujeme účinné, proporcionální a odstrašující opatření. Váš generální ředitel řekl výboru, že máme nejlepší zákony ehm, označování ehm, světa, ale pokud nebudou uvedeny v praxi členskými státy, tak nebudou fungovat. A také máme ehm, různící se trestní sankce, které jsou různé na eh, úrovni členských státech, eh, také ochrana je různá a máme eh, také tresty a rozsudky, které se různí. Na jedné straně veřejnost očekává, že evropské právo bude prováděno účinně a stejně ve všech zemích. Na straně druhé máme obtížný problém v tom, že Evropská unie by neměla uvalovat společné trestně právní sankce práce. To není pouze úkol eh, eh, vašeho oboru, ale mnoha dalších oborů eh, komise. Je zapotřebí více diskuse a více analýzy o tom, jak členské státy uvádějí v praxi evropské zákony. Nejenom pokud jde o paragrafy, ale také o výklad, o judikaturu na úrovni členských států. Pokud tak neučiníme a pokud také nebudeme jmenovat vyníky a vést o tom diskuse, v radě a parlamentu nezajistíme jednotnou aplikaci e, práva. A upřímně řečeno, bude i naše e, veškerá práce e, přijde v ní več. Děkuji. Děkuji, pane Davise, pane Šlitr. Tak, Děkuji vám, paní předsedkyně. A také vám velmi děkuji, pane komisaři. Nyní činíte kroky k tomu, abyste představili nová opatření. Říkáte, že potřebujeme lepší, účinnější a více odrazující sankce. Měli bychom se podívat na situaci v různých zemích. V minulých letech jsme zjistili, že eh, dlouhou dobu dochází například eh, ke skladování, k chlazení masa, které potom je znovu užíváno a to vedlo ke skandálu. A nyní zde máme tento aktuální skandál týkající se koňského masa, které bylo přimícháno k hovězímu a v oblasti potravin je celá řada skandálů. Dokud se budou tyto skandály objevovat, musíme tedy předpokládat, že je někde chyba v systému a že se očividně někomu vyplácí zde eh, postupovat nelegálně Znamená to, že potřebujeme dostatečné sankce, které budou dostatečně účinné, dostatečně odrazující. Je třeba vidět také nebezpečí. Ti, kdo se snaží zde podvádět v této oblasti, by měli cítit to nebezpečí, že budou odhaleni. Týká se to také kontrolorů na jatkách firmy mají vlastně své vlastní interní kontrolní systémy a nejsou úřady, které by zde prováděly eh, kontroly z moci úřední. A v rámci FAO bylo poukázáno na to, že ty kontroly musí být úředního charakteru, protože jinak ten systém nebude fungovat. A potom označování původu. To je něco, co žádáme už celou řadu let. Existují studie, ve kterých se praví, že takovéto označování původu by opravdu bylo dobré, protože spotřebitelé chtějí vědět, odkud to maso pochází, které si kupují. Chtějí vědět, jestli eh, to zvíře vyrůstalo v jejich zemi a zda bylo tam poraženo nebo ne. A také je třeba podpořit lokální trhy. Bylo by to mnohem jednodušší, zkrátil by se potravinový řetězec eh, mezi zemědělci a spotřebiteli, tak aby to výrazně usnadnilo kontroly. A potom také otázka pravidel vypisování veřejných zakázek. Já si myslím, že bychom měli usilovat o to, aby právě v oblasti potravin se veřejné zakázky vypisovaly na lokální úrovni. To jsou všechno důležité věci, které jsou také důležité v souvislosti s vnitřním trhem. Řetězce na vnitřním trhu se čím dál tím více prodlužují a je čím dál tím komplikovanější kontrolovat tu cestu od výrobce až po spotřebitele. A právě když jsou řetězce příliš dlouhé, tak panuje nebezpečí, že se do potravinového řetězce dostane nějaký nesprávný nebo padělaný produkt. Co potřebujeme, je také dobrá informovanost spotřebitele, možnost, tak, aby bylo možné zkrátit tyto řetězce a pak už nebude motivace Eh, podvodům. Děkuji a pan Nikolson. Děkuji vám, paní předsedající. Nepochybně byla silně otřesena důvěra spotřebitele tímto skandálem s koňským masem. Každé eh, kroky mohou být eh, dobré, které můžeme takto přijmout. Jde mm, například o jeden dobrý krok, jako že se lidé vrátí ke svému domácímu řezníkovi, kterého mají za rohem. A je důležité, abychom věděli, co kupujeme. Já jsem pro eh, lepší a efektivnější etiketování, ale musím také poznamenat, že jakékoliv etiketování, pokud budou zločinci, budou chtít zneužít ten systém, eh, tak eh, jim v tom nezabráníte, pokud nebudete mít pořádné inspekce. Podle mého se toto stalo ze dvou důvodů. Zpracovatelský řetězec je příliš dlouhý. A za druhé, je tu také tlak maloobchodu eh, potravinového průmyslu na snižování ceny, aby zde bylo takzvané levné jídlo. Eh, rád bych to dnes řekl velmi jasně. Nic takového jako levné, dobré jídlo není, protože dobré jídlo stojí peníze. Děkuji vám, pane Nikolsone. Slovo má pan Anu. Před 13 lety britská vláda hloupě umožnila EU, aby měla důvěru ve vše, všechny aspekty zákonu o potraviny. Nyní vidíme ale projev vysoké nekompetentnosti a výsledkem je, že Britové eh, musí jíst koninu, i když se domnívají nebo chtěli jíst hovězí maso. To znamená, že eh, ta opatření přijatá EU jsou přístupná podvodům a e, e, nyní pronikají e, do EU praktiky těch zemí, kde je podvod běžným jevem každodenního života. Jinak by záměna koniny nebo hovězího za koninu bylo objeveno mnohem dříve. V realitě ale eh, zdá se, že eh, komise nebo instituce EU jsou zcela nekompetentní a nebyly schopny zasáhnout včas. Děkuji. Nyní má slovo paní Anderson. Komise prohlásila, že bez ohledu na legislativu eh, v platnosti eh, vždy budou existovat eh, zločinci, kteří budou usilovat o levný zisk. Je to zjevné, ale my, co by regulátoři, bychom tomu měli zabránit. Máme odpovědnost zamezovat jakékoliv trestné činnosti, zejména v potravinovém řetězci i když máme jeden z nejlepších systémů zpětné sledovatelnosti na eh, eh, světě, eh, stále ještě pronikají určité neduhy. A zpráva by se měla zabývat jednak povinnými opatřeními, stejně tak jako označováním země původu. Říkám tomu, to proto, protože tento proces by zajistil eh, silnější eh, důraz a odpovědnost na eh, supermarkety, které by tež měly nést svůj díl odpovědnosti na úrovni jednotlivých členských zemí tak aby i zpětná sledovatelnost byla zajištěna ve e, všech aspektech. E, toto značení by e, mělo být povinné, tak abychom na příště takovéto skandály již nezažívali. Děkuji. Jedna minuta. Paní předsedkyně, v Nizozemsku říkáme, máme nějaké nové úsloví prodávat koně jako hovězí. Dnes spotřebitel neví vlastně, jaké maso v obchodě leží. Obrovské zisky mají potom výrobci masa, kteří prodávají koňské maso jako hovězí. A co není správné? Eh, EFSA, agentura pro bezpečnost eh, potravin, která měla zareagovat, neudělala tento krok. Byly to vnitrostátní eh, orgány, které na tento skandál poukázaly. Byly to jednotlivé státy, které tuto věc řešily přímo. Jak eh, naše strana už léta říká, musíme zrušit eh, EFSU, která je zbytečná, nepozná koně od krávy. Měli bychom nechat kompetence na vnitrostátních orgánech, pak aspoň spotřebitel bude vědět, jaké, eh, jaké maso má v obchodech. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Borg, aby mohlo odpovědět na jednotlivá stanoviska. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Nejvíce informací se zaměřuje na zhruba dva tři body a já se jimi budu hlobě zabývat. Ohledně sankcí souhlasím, že třeba, že máme legislativu zaměřenou na, nebo pokládanou na, postavenou na směrnicích a nemáme nařízení. Ale v trestním právu tu jsou sankce. A myslím, že bychom měli být konkrétnější ve směrnicích, když je vypracováváme. A právě proto jsem přesvědčen, že by mělo být v ta, této tak citlivé otázce ukázat, že zločinnost se nevyplácí. Eh, hovořil jsem o prosazování, které je v rukou členských států. Komise, jak pan Dekla řekl, nemá kontrolu nad tím, jak budou rozhodovat soudy, eh, které implementují legislativu. Slyšel jsem o případech producentů masa, kteří neměli pozastavenou licenci, třeba že bylo zjištěno, že eh, byli vini v určité trestné činnosti. Jsem tedy přesvědčen, že eh, ekonomické trestní sankce by měly odpovídat ekonomickému zisku, eh, který by vznikl způsobením zločinu, protože jinak by se zločin vyplácel. Při porušování eh, evropské legislativy když budou sankce nižší, tak bude pokračovat porušování evropské legislativy. Budeme-li mít zákon, neznamená to, eh, že by se neporušoval zákon, jako je tomu například máme mm, zákon proti loupežím, ale stejně k ním dochází. Nicméně nechci být schovývavý a ne, nemyslím si, že kdybychom měli zákon, že se všechno vyřeší, a že nebude docházet k, k trestné činnosti. Musíme se na to podívat realisticky. Nic není dokonalé a nemůže být dokonalé, což ještě neznamená, že bychom o to neměli usilovat. Měli bychom mít takové sankce, které budou odstrašující a inspekce by měly být tak efektivní, jak jen to bude možné. Systém inspekcí může být zdokonalen, ale způsob, jakým je strukturován, musí zůstat stejný. Nejen kvůli eh, tomu, že legislativa eh, týkající se etiketování či na legislativa je implementovaná členskými státy. Ale Celkově legislativa je implementována eh, členskými státy. Za prvé, etiketování musí být eh, správně aplikováno výrobci. Potom je tu kontrolní systém, který mají provádět členské státy, národní orgány na toto zaměřené. Irská, eh, Irský úřad pro prosazování zákona vedl eh, šetření u těch nejlevnějších hovězích burgerů v supermarketech a bylo pravdou, že právě při takovéto inspekci se zjistilo, že některé hovězí produkty nebo produkty značené jako hovězí obsahovaly velké procento um, koňského masa. Takže členské státy by měly takto postupovat. A díky tomu, že Irsko takto postupovalo, objevilo, že nejlevnější hamburgery byly s obsahem koňského masa. A pak je tady komise, ehm, ehm, která Eh, prostřednictvím veterinární eh, komise vedla inspekci eh, nad inspektory z Irska. Testování DNA je zaměřeno na zjištění živočišného druhu a to je poměrně nedávná záležitost. Dříve, donedávna se celá inspekce zabývala jen zjišťováním, zda daný výrobek není škodlivý pro spotřebitele. Bylo to tedy z bezpečnostních důvodů. Tentokrát šlo i o to, zda eh, etiketa odpovídá tomu, co skutečně produkt obsahuje. A jak řekla paní McEwen, a to je velice důležité, aby zde byly neohlášené inspekce a nová legislativa bude usilovat o to, abychom měli takový návrh, že členské státy budou povinny neoznamovat in, inspekce, ale posílat neoznámené, předem neoznámené inspekce do potravinového řetězce, aby se tedy zlepšila efektivita inspekce. Co se týče eh, etiketování země původu, jeho označování, mohu uvést pět důvodů předložených členskými státy v minulosti. O tom se diskutovalo v minulosti. Proč by se to nemělo zavádět? A mohu vám říct dalších pět eh, důvodů od jiných členských států, eh, kteří to chtěli. A, a členské státy o tom vedly vážné diskuze. Chápu nicméně, že to není snadná záležitost. Já se na to dívám eh, s otevřeným pohledem Mějte prosím na paměti, že se jedná o komplexní téma, že se jedná o náklady, že se jedná o e, etiketování různých druhů masa pocházející z různých míst, e, abychom také neohrozili vnitřní trh, nemělo by docházet k protekcionismu e, způsobenému e, nějakou legislativou. Nicméně jsou tu členské státy, které jsou pro takovouto legislativu a jakmile budu mít eh, zprávu eh, připravenou, budu jednat podle jejich výsledků. Ehm, měl, měli bychom předejít tomu, že tento skandál by podkopal jednotný trh. Neměli bychom zavádět bariéry pro trh. A chtěl bych připomenout, že podvody nejsou eh, omezeny na jednotlivé země. Národní orgány nedávno zjistily, eh, že maso z Velké Británie bylo exportováno do Francie a bylo to, eh, byl to takový druh masa hovězího, který není povolený v Evropské unii. Když máme zavedený jednotný trh s půl miliardou spotřebitelů a nemáme v něm bariéry, máme také výhody. To znamená, že ve chvíli, kdy někdo poruší zákon v jedné zemi, je tu efekt pro všechny další země. To funguje stejně jako Schengen. Schengen je někdy zneužíván Eh, lidmi s kriminálními záznamy, kteří eh, přejíždějí ze země do země, ale to ještě neznamená, že bychom neměli mít Schengen. Jednotný trh je pozitivní eh, pokrok, ale kvůli tomu, že máme jednotný trh, bychom měli mít také lepší legislativu, lepší inspekce, striktnější sankce. Společně budeme Společně budeme usilovat o to, aby nedocházelo k velkému dopadu na eh, důvěru spotřebitelů. Je zapotřebí, abychom se abychom se ponaučili a abychom obnovili důvěru spotřebitelů co možná nejdříve. Legislativa v různých oblastech někdy bývá právě důsledkem eh, lekcí přejatých z různých skandálů a eh, problémů. A bude, a budeme e, žádat, e, aby se předcházelo prostřednictvím legislativy a dalšího e, chování podobnému ohrožení důvěry a podobným podvodům, k nímž by mohlo docházet v budoucnosti. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto je uzavřena naše rozprava a následovat bude společná rozprava o řešení spotřebitelských sporů paní zpravodajka von Tunun Hohenstein, eh, online řešení spotřebitelských sporů a pan Luis Grech, alternativní řešení spotřebitelských sporů. Předám slovo paní von Tunun Hohenstein.